Dobré odpoledne, začněme. Budeme pokračovat eh, s naším pořadem jednání. Bod, který se jmenuje Klinická hodnocení humánních léčivých přípravků a zrušení směrnice 2001 lomeno 20. A nyní na dalších pět minut má slovo paní Michel Rivasi. Madame la présidente. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Budeme hovořit o tématu, které je velmi důležité. Je to nařízení o klinických hodnoceních. Máme z roku 2001 velmi důležitou směrnici, která se zabývá předpisy pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků. Komise nám řekla, že klesá počet klinických hodnocení na evropské úrovni. A jedním z hlavních problémů a překážek jsou problémy s harmonizací. Podívali jsme se tedy zblízka na tuto, tuto nařízení, tuto regulaci a jde nám především o tři věci. Za prvé přístup k údajům, transparentnost údajů a chci říci, že to, zda existuje přístup k údajům, to znamená eh, ke zprávám o klinických testech a způsobem, způsobem, eh, protože se eh, schvaloval nějaký lék, nebo protože se třeba provádí studie na úrovni pacientů v nemocnicích, pak je velmi důležité, aby k těmto údajům měli eh, přístup všichni, aby se neopakovaly obdobné studie, obdobné testy. A ráda bych eh, vám poskytla jednu informaci z první ruky. Obrátila se na nás Evropská agentura pro léčiva, a její ředitel pan Gido Razi. Eh, když šlo o klinické testy u léku Imira, Šlo o tedy Humira, šlo o eh, povolení uvedení na trh a farmaceutický eh, a bylo žádáno, aby na v místě té laboratoře byly zrušeny klinické testy. A odkazují se na eh, obchodní tajemství a ochranu duševního vlastnictví, práv duševního vlastnictví. Já bych poprosila všechny přítomné, abychom tady podepsali dopis, kterým podpoříme eh, ředitele této eh, agentury, aby mohl zveřejnit tyto údaje. Já nevím, zase té situaci, ale farmaceutický eh, průmysl se absolutně nepřeje, aby vycházely ven jakékoliv údaje, i když třeba bylo schválováno další dané léčivo. Já to také vyjadřuji v svých poznacích eh, návrzích. Eh, máme nařízení číslo 1049 z roku 2001 Rady a parlamentu o eh, přístupu veřejnosti k dokumentům Rady, parlamentu a komise, takže máme určitě možnost zaručit přístup k těmto údajům na základě tohoto nařízení. Pro mne toto opravdu, a myslím, že pro nás všechny, přístup k informacím, dokumentům, ke studiím a k bruto údajům samozřejmě anonymním, těm podkladům údajům samozřejmě nebudeme chtít znát jméno daného pacienta, a toto je tedy klíčové. A další důležitý prvek u tohoto nařízení je etický výbor. Návrh komise eh, znamenal prakticky zrušit etický výbor. My chceme naopak, eh, aby etický výbor schvaloval ještě před příslušným vnitrostátním orgánem, předtím než ten vydává souhlas s provedením klinického testu, protože je třeba, aby etický výbor prověřil, zda pacienti jsou dobře informováni, je třeba, aby ověřil, zda eh, protokol o eh, testu eh, má odpovídající úroveň a tak dále. Takže toto je pro nás rovněž klíčové. A konečně je třeba abychom zaručili, že díky transparentnosti eh, budou vznikat inovace a že se bude zvyšovat přidaná hodnota a ne snižovat standardy a normy. Eh, ve Francii máme 40 etických výborů, v Italích je 200 například, takže tady přece jenom žádám, aby existovala nějaká cestovní mapa, která by trochu harmonizovala působení etických výborů v jednotlivých zemích, ale bylo také možné e, provádět nadnárodní studie. A dále ještě, e, pokud o definice, v, v změnice roku 2001 byly velmi dobré definice, e, které se převádí do tohoto nařízení. Chceme se dobrat přesnějších, či nebyly předem nařízení, chceme se dobrat přesnějších definice. Eh, dále, respektive ještě tady k definicím. Ehm, tady se zavádějí eh, dvě eh, různé kategorie, či dvě různé fáze. Já bych nerozlišovala mezi obojím. Jakmile někdo dostane lék, to bylo v případě mediatorů například, když to byl lék schválený, víte, že Eh, se pak eh, aplikoval, předepisoval ne na diabetes, ale eh, proti tlousnutí. A objevily se případy nežádoucích účinků, které nebyly zdokumentovány po první studii. Takže je to opravdu vzrušující téma a těším se, co k tomu řeknou kolegové. Děkuji. Děkuji za slovo. Děkuji, pan Castillo. Paní Castillo. On behalf of uh, my colleague. Já děkuji, já se tady vyjádřuji na jménem kolegyně eh, Grostet, která je stínovou zpravodajkou za EPP. Nejdříve bych ráda přivítala návrh komise eh, za, k tomu, že přišla eh, s tímto návrhem, zvyšuje mm, konkurenceschopnost v oblasti klinického výzkumu a rovněž, že se snaží tuto promlku upravit. Ale trápí mě, že se odstraní nízkointervenční hodnocení s pravodajkou, tento pojem, protože to zvýší administrativní zátěž. Uh, při hodnocení eh, klinických eh, hodnocení, které jsou nízkorizikové. Tato, eh, toto stanovisko by nemělo zasahovat do vnitřní organizace orgánů, které schvalují podání nebo žádosti o klinické studie v tom kterém členském státě. Na druhé straně ty etické výbory jsou implicitním způsobem zahnuty v tom postupu autorizaci a vlastně jsou provázany se schválením a jsou součástí legislativy. Tam není nutné to upravovat v tomto místě. E, tato zpráva zavádí um, ustanovení týkající se přístupu k informacím o výsledcích uh, případně o samotných klinických eh, hodnocení, které zachází za rovnováhu, zdravou rovnováhu mezi získáváním výsledků studií a zároveň eh, podporováním konkurenceschopnosti, aby eh, tedy výzkumníci se neocitli v nevýhodné situaci. Aspekty ochrany údajů. Veřejné zveřejnění by mělo chránit osobní údaje a důvěrné informace z obchodního hlediska, aby nebyli pacienti stigmatizováni, právě účastníci klinických zkoušek, abychom se eh, vyhnuli um, um, ne nespravedlivé soutěži, které by znevýhodňovalo určité firmy. Eh, zprávy o klinických hodnoceních by měly být zveřejňovány eh, v správném čase, brzy tak, aby eh, pacienti, veřejnost i jiní badatelé mohli být seznámeni se závěry tohoto kterého hodnocení, aniž by tím byla narušena nebo zkreslená soutěž, případně vědecké bádání. Zveřejňování je důležité, aby nebyla narušena konkurenceschopnost etická stránka. Úloha etických výborů se nezdá, že je jasně nadefinována v návrhu komise, ale měli bychom respektovat princip subsidiarity v této oblasti a měli bychom najít správnou rovnováhu mezi tím, co by tento text měl zmiňovat a co nikoliv. Nejsem proti Eh, stanovování eh, požadavku spolupráce mezi etickými výbory, ale neměli bychom změnit, eh, měnit povahu textu. A nakonec. Některé záležitosti nejsou ještě správně nadefinovány a jsou pouze částečně pochopeny. Pacienti, jež se účastní klinických hodnocení a kteří trpí určitými zdravotními potížemi, mohou um, jejich situace může zlepšit tím, když bude vyhnocování údajů lepší a e, všichni si musí být vědomi této přidané hodnoty. Obtíž spočívá v tom, že vést klinické hodnocení je často spojováno s příliš nízkým počtem pacientů, kteří trpí um, určitou nemocí a rovněž nesprávným zeměpisným um, rozpoložením či um, krytím. Děkuji. Grazie la parola Correira de Campos. Eh, děkuji, Correira de Campos. Grazie, signore prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl úvodem eh, poděkovat kolegyni Rivasi za tuto zprávu, která se týká návrhu komise. Já bych chtěl říci, že během svého Eh, profesního života, kde jsem byl eh, tajemníkem, státním tajemníkem pro zdravotnictví a také jsem byl ministrem a také jsem vyučoval ekonomii na univerzitě, tak já jsem nikdy nebyl svědkem toho, že by ty klinické studie byly nějak užitečné. Tady se nám ukazuje, že jsou to tyto klinické studie, že jsou mechanismem, které slouží k tomu, aby se vyřešil pokles výzkumu v Evropě, ale já si myslím, že to není žádným řešením. Ve skutečnosti se navrhuje, aby se klinická hodnocení dělala v budoucnosti a tak, jak se to tady navrhuje, tak si myslíme, že to bude vést opravdu, uh, bude to na úkor výzkumu v Evropě. Já bych chtěla, aby toto bylo jasné během této diskuze. Definice projektu pro schválení, harmonizované schválení v EU umožní zjednodušit e, byrokracii a taky výběr zpráv a mít e, jediný portál e, mezi těmi, kteří dělají klinická hodnocení a mezi kompetentními orgány, to je zcela jistě užitečné. Eh, co se týče klinických eh, hodnocení a různých úrovní rizika a stanovit eh, kompenzace pro možné pacienty a s cílem snížit finanční a administrativní zátěž pro firmy, to je velmi důležité. Ale ty výhody, které jsou v tomto návrhu, nejsou jasné. Tady se nehovoří o etických výborech eh, pro eh, dobro pacienta. Za druhé, Obavy paní zpravodajky se zakládají na posílení povinností informovat o nežádoucích a vedlejších závažných účincích. My všichni víme, že často se eh, neprezentují negativní výsledky klinických hodnocení a na druhé straně se příliš propagují pozitivní eh, klinická hodnocení. Já to vím sám, protože já jsem zveřejňoval ta pozitivní i ta eh, negativní klinická hodnocení. Ve zprávě paní Rivasy to není dobře definováno. Já si myslím, že toto by se mělo zrevidovat. Uh, taky jsou tady příliš náročné lhůty pro stanovení klinických hodnocení. A hovoříme tady o možnosti automatického tichého eh, mm, schválení. Tady nehovoříme o schvalování léčiva. Tady hovoříme o vědeckém posouzení. To vůbec nesouvisí se lhůtami, kde Eh, někdy instituce a agentury postupují příliš pomalu. Já si myslím, že je zásadní, abychom si zachovali tu možnost, aby kompetentní orgány mohly přistoupit ke vhodné revizi těch eh, složek a co se týče těch, kteří provádějí klinická hodnocení, tak by si měli moci vybrat ten reporting member state. Já si myslím, že to je poněkud nebezpečné, protože by to mohlo vést tak k situaci takzvané sherry picking a to je, že si vybereme ten členský stát, který je pro nás nejzajímavější v konkrétním případě. Například eh, ten nějaký stát, kde je příliš mnoho žádostí a tím pádem se k těmto žádostem nepřistupuje tak pečlivě. Já si myslím, že tento pohled je nesprávný. Tady se hovoří o šesti dnech. To je příliš krátké musíme eh, postupovat bedlivě a pozorně. A závěrem, paní předsedkyně, já si myslím, že cílem návrhu komise je, aby Evropa byla více konkurenčně schopná pro klinická hodnocení a pro výzkum, ale tohoto cíle nebude dosaženo. Naopak, já si myslím, že tento cíl eh, nemůže být dosažen na úkor eh, pacientů a občanů. Děkuji. Johnson, prosím. Tack så mycket, fru ordförande. Jag ska göra några allmänna kommentarer kring detta. Och först... Eh, Děkuji, já bych si dovolil pár obecných komentářů k této zprávě. A na samém začátku pozitivní stanovisko k návrhu komise. Rovněž to zjednodušení, které se zde objevuje a i větší harmonizace tím pádem v celé Evropě přístupu ke klinickým hodnocení. A dobré bude, pokud se nám díky této diskusi podaří dospět ke stádiu, kdy se Evropa stane opravdu důležitým důležitou oblastí, důležitým kontinentem, kde se bude bádat, kde se bude vyvíjet nové léky a tím se zlepší péče o naše nemocné spoluobčany. Důležitým aspektem podle mě je, jak bude možné dosáhnout rozumné interakce mezi badateli a našimi zdravotnickými systémy, ať už veřejnými nebo soukromými. Tady musíme najít určitý model spolupráce. Komise zde navrhuje koordinaci po té právní stránce mezi členskými státy a zároveň ponechat otázku etických výbory na členských státech. To vítám. Rovněž otázka regulování a obsahu zprávy o klinickém hodnocení. Nevím, jaké tam budou přesně záměry paní zpravodajky, ale souhlasím, že informace u té zprávy musí být veřejně dostupné. Stejně tak i ty původní údaje hrubé. Ale na čem záleží? Na správném načasování toho, kdy ty výsledky budou veřejně přístupné. Samozřejmě tady musíme mít na paměti, že je to otázka konkurence schopnosti a rovněž integrity a bezpečnost všech spoluobčanů. Děkuji, kolega Carvajo. Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodajce, ale co již zaznělo, já bych jenom ráda ještě zdůraznila čtyři body. Jednak je to význam komparativních klinických hodnocení. Za druhé, to zde zaznělo od různých kolegů, zlepšení přístupu k informacím pro samotné občany. Dále určité obavy, pokud je o jasnou identifikaci a registraci eh, bezpečnostních eh, problémů spojených s klinickými hodnoceními eh, a do toho, na tom, aby se podíleli samotní výzkumníci, nikoli sponzoři. A dále poslední věc, o které se nehovořila, podle mého je velmi důležitá, a totiž klinická hodnocení vedená v třetích zemích, zejména v rozvojových. Je potřeba ošetřit etické aspekty spojené s údaji, s podmínkami, s informacemi pro eh, příslušné jednotlivce. Evropa sponsoruje více do eh, klinických hodnocení v rozvojových zemích. My mm, aplikujeme všechny příslušné etické principy, ale jsme informováni, že ne vždy eh, je taková situace při realizaci klinických hodnocení v nejchudších zemích. Takže já bych ráda, kdybychom upozornili i na tento aspekt. Děkuji. Nyní komise, prosím. Grazie, signora Presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat zpravodajce za navržené pozměňovací návrhy a rád stručně vysvětlím souvislosti. Ta první směrnice byla navržena, vypracována způsobem, který pomo- měl pomoci velkým farmaceutickým firmám provádět klinická hodnocení ve stabilním regulativním prostředí, které umožňovalo určitý stupeň harmonizace. Nicméně více jak třetina, cirka 40 všech klinických hodnocení v roce 2007 je realizováno nezávislými výzkumníky, akademickou obcí, eh, různými výzkumnými nadacemi a podobně. Ten počet klinických hodnocení, který zmiňovala zpravodajka, to byly především nekomerční klinická hodnocení, proto máme poměrně jasné, eh, o tom máme poměrně jasné důkazy. A, a potvrdí vám to jistě i lidé ve vašem hlavním okresku, tentokrát je potřeba ušetřit i jejich prostředí, jejich situaci. Chceme vít eh, z vnitrostátních eh, tradic, eh, z toho, kde existuje přesná expertiza. My nechceme zasahovat do vnitrostátních tradic, pokud ovšem do hry vstupují etické výbory a pokud jsou splněny určité časové požadavky. Zde zazněla celá řada témat, já to projdu ve svém vlastním pořadí, ale myslím, že pokryji všechno. Nejprve Eh, nízkointervenční klinická hodnocení, to je eh, mezinárodně akceptovaná praxe. My jsme zavedli tuto kategorii v souhlase tedy s mezinárodní praxí, ne kvůli farmaceutickému průmyslu, protože ten se obvykle podílí na vývoji nových léčiv. Tady jde spíše o dolaďování eh, léčby, zejména v onkologii a hematologii za využití již stávajících léčiv a to jsou um, obvykle uh, výzkumníci, kteří pracují již se, se schválenými léčivy a tam zpravodajka upozornila na jaksi, nedostatečnou jistotu a pravidla pro uh, kompenzaci. Tady platí stejná pravidla jako u, uh, jako u léčiv normálně, protože tady jde tady o léčení pacientů sice v rámci klinického hodnocení, ale již odsouhlasenými léčivy a v rámci indika, eh, indika toho, jak jsou tato léčiva indikována, ne za, ne za jiným účelem. Eh, etické výbory dávají v různou roli v různých členských státech. Nedomníváme se, že je vhodné tuto věc harmonizovat, proto podle nás je spíše důležité definovat eh, určité aspekty to hodnocení, které provádějí členské státy ať už na jakékoliv úrovně místní, regionální či vnitrostátní. Chci, chceme také říct, že chci také říci, protože se tam hodně hovořilo například v tisku v minulých pár dnech, že se etické výbory nemají tolik podílet na eh, rozhodování. Vzhledem k tomu tedy, jakou diskusi to vyvolalo, jsme připraveni se tomu ještě věnovat a vyjasnit tento aspekt dále. Objevily se určité návrhy ve výboru ENVY, který je příslušným výborem v radě. Jistě také víte, že to bylo poměrně dlouze projednáváno. Postup, dále postup pro vyhodnocování žádostí o provedení klinických hodnocení. Tady půjde o postup v rámci jehož budou spolupracovat všechny členské státy. Ovšem to definitivní rozhodnutí je čistě čistě národní, vnitrostátní. Schválit či neschválit, to provádí členský stát, eh, nedělá se to na evropské úrovni. Jakékoliv rozhodnutí, které zohledňuje eh, názor leteckého výboru, je národním rozhodnutím. Pokud o transparentnost dát, bych eh, zúraznil, že tady se hovoříme o dvou různých věcech a někde směšujeme. Transparentnost údajů z klinických hodnocení v držení regulatoru v rámci například rozhodnutí ovadění na trh, to jsou například údaje, které má EMEA. To se netýká tohoto nařízení, to se týká eh, nařízení o schvalování léčiv. Dále transparentnost obecně, to znamená eh, údaje z, z abstraktu, to je ze schrnutí klinické studie, ať již pro stávající léčiva, či nová léčiva, eh, pro akademickou obec či širší veřejnost. Paní Iriva si v celku správně upozornila na případu e e až komise Eh, veřejně podpořila EMEA eh, v její politice zveřejňování klinických údajů poté, co bylo uděleno schválení léčiva. Eh, paní se zmiňovala případ Humira. Tento případ z hlediska regulačního nesouvisí s regulací klinických hodnocení, ale s nařízením to je pro schvalování léčiv. My jsme silně stali za svým komisařem a pan komisař za profesorem Razim a agenturu EMEA v této věci. O eh, návrhu, který však eh, nyní projednáváme, jde o transparentnost eh, údajů a výzkumu obecně. A o co zde jde, je, že požadujeme, aby rok nebo určité období po provedení hodno- klinického hodnocení byly údaje veřejné. Komise podrobně prostuduje návrhy paní Rivasy a také ostatních zpravodajů v ostatních, či navrhovatelů v ostatních výborech do toho zapojených. Jsme musíme na paměti, že pravidla, která se Utváříme se vztahovat nejenom na velké farmaceutické firmy, ale i na malé výzkumné projekty, velké firmy, eh, které žádají o eh, schválení nějakého léčiva, již musí předkládat obrovské soubory dat vnitrostátní agentuře či EMEA. A EMEA, e eh, která schvaluje produkt, má právo si vyžádat a obdržet veškeré údaje, včetně těch tzv. rodit a hrubých údajů, individuálních údajů. A politika je taková, že se E, vlastně poskytuje ten úplný soubor s, s výjimkou úplně malého počtu komerčně citlivých informací, které se týkají e, výrobního e, postupu. Je zde poznací návrh, kde se říká, že tady v rámci schvalování léčiva se mají předkládat údaje v klinických hodnocení agentuře EMA a podobně. Prosím, ověřte si ovšem své údaje eh, s akademickou obcí a podobně, zejména u eh, život zachraňujících eh, případů a podobně. Tam by bylo třeba, aby ta situace byla ošetřena i v případě, že se neschvaluje léčivo nebo že nedoběhne celý ten postup schválení léčiva. Doufám, že tedy Eh, budeme moci nadále na této věci konstruktivně spolupracovat. Eh, zdá se, že všechny výbory ve vašem parlamentu tomu věnují opravdu velkou pozornost a to nám skýtá určitou naději, že se to podaří dokončit ještě během tohoto funkčního období. Jde o eh, problematiku, která je velmi protože dnes je tedy situace velmi složitá, zejména pro nekomerční subjekty provádějící klinická hodnotení je třeba naléhavě situaci ošetřit. Děkuji. Děkuji paní Rivasi. Děkuji já, děkuji všem kolegům a všem eh, eh, kolegům stínovým zpravodajům za jejich názory na můj návrh stanoviska. Myslím, že se všichni víceméně shodujeme, pokud je o ochranu eh, pacientů, o etické výbory, o přístup k údajům a zítra na závěr schůze v přítomnosti komise a Evropské agentury pro léčeva a zástupců Preskrych, což je nezávislá asociace na zase Združení lékařů, přednesu eh, údaj, kde budeme požadovat zlepšený eh, přístup eh, k údajům a k databázím, protože vlastně jsou dvě místa, kde můžete přístup k údajům. Jednak je to Evropská agentura a jednak je to na komisi, jednak v EMA a jednak je to v komisi. Myslím, že bychom to měli harmonizovat, protože EMA spíše schvaluje léčiva v komisi, jsou to věci, které se spíše týkají uh, Eh, výzkumných studií, ale já si říkám, zda bychom eh, neměli přistoupit ke sjednocení všeho do jediné databáze. Takže zítra se diskuse bude trošku týkat tohoto tématu. Eh, takže zítra od 13.30 proběhne schůze či jednání specificky k tomuto tématu. Děkuji vám. Připomínám, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 26. února dopoledne do 12 v poledne. Takže další bod našeho pořadu jednání. Jedná se o článek 70, odstavec 4 nařízení. Článek 70 odstavec 4 a na základě tohoto článku musíme eh, informovat o výsledcích probíhajících třístranných jednání. Dávám slovo kolegovi Beletovi. Panu Beletovi bylo mi řečeno, že pan Belet tady je, ostatní tady nejsou, ale zdá se, že pan Belet tady je. Eh, bude nás informovat o situaci ohledně třístranných eh, jednání, která se konala, a také ohledně třístranného jednání, které bude zítra. Děkuji, paní předsedající. Já budu hovořit opravdu zkrát, krátce a stručně, protože v 16 hodin hlasujeme. Podám vám celkový krátký přehled současného stavu s tím, že se zítra bude konat další zasedání trilogu. Zítra dopoledne. Myslím, že pokrok opravdu probíhá, ale netroufám si to ještě oficiálně říct. Doufáme, že se zítra snad podaří dosáhnout konečné dohody. Nejdříve bych se rád vyjádřil k tomu, o co vlastně v samotné podstatě jde, když se jedná o návrh směrnice o absolutní nezávislosti kompetentního úřadu, který bude odpovědný za bezpečnost zaměstnanců offshoreových eh, těžebních platform a zároveň bude zaručovat eh, bezpečí těchto platform z, dopad, z pohledu životního prostředí. Chceme mít určitou čínskou zeď mezi e, touto autoritou, e, tímto orgánem a na druhé straně mezi těmi orgány národní um, zprávě, které odpovídají na hospodářství a na, za výnosy e, těchto těžebních platform. Zdá se, že vše směřuje k dobrému, i když možná nedokonalému kompromisu mezi radou a parlamentem v této zcela stěžejní záležitosti u této nové směrnice. Dalším takovým klíčovým prvkem je otázka profesní odpovědnosti. Kdo je odpovědný za co a jak to vypadá tedy po hospodářské stránce, po stránce ochrany životního prostředí, u právě veškerých těchto průmyslových aktivit na širém moři. V parlamentu se snad podařilo dosáhnout svého. Dali jsme na stůl argument, že samozřejmě se musí zohlednit i hospodářskou stránku věci a odpovědnost za Ehm, to, co spáchá to operátor, musí mít k dispozici jak finanční, tak technologickou kapacitu, aby si poradil jak s případnými hospodářskými škodami, ale i se škodami na životním prostředí. A tady jsme dosáhli kvalitní shody u této celé zásadní záležitosti. Další aspekt, který leží parlamentu na srdci, to je samozřejmě účast veřejnosti, která by měla mít možnost sledovat v jakékoliv fázi um, tuto činnost těžební na moři. Veřejnost musí být informována, počítá se s ní a doufám, že i v této záležitosti se zítra podaří dosáhnout shody. Jsme velice blízko této konečné fázi a právě i tam bude zmíněna veřejnost, která bude mít svou roli, eh, svou úlohu. Nejsme tam ještě stoprocentně na této etapě, ale vše směřuje velice slibným směrem. A pak ještě jedna poslední záležitost. Tam jde o globální záležitost, globální dimenzi, eh, to rovněž se snaží parlament prosadit, totiž jak se chovají unijní firmy na globální scéně. Samozřejmě, že vše bude automaticky platit eh, u unijních vod a nemůžeme to vše přehánět. Na druhé straně jsou firmy, které působí jak v unijních vodách, tak jinde a oni budou povinny podávat oficiálně zprávu o jakýchkoliv nehodách, které se odehrají případně i mimo unijní vody, unijní moře a vše příslušným unijním orgánům. Takže jaká firma, která bude registrována eh, v rámci EU a bude zároveň činná mimo um, příslušné teritoriální vody EU, bude muset podávat zprávu unijním orgánům, i když dojde k nehodě jinde, abychom se s ní případně mohli i poučit. A ještě další aspekt toho, té globální dimenze u této směrnice je prevence. Čili konkrétně říká se tomu dokument, případně politika, předcházení velkým nehodám. Tu rovněž musí unijní firmy uplatňovat jak zde u nás, tak i mimo Evropskou unii. To si myslím, že je rovněž velice dobrá věc, že se podařilo dosáhnout um, té osvěty, toho uvědomění, že to se musí týkat tedy jejich činnosti kdekoliv. Ještě pokud mi dovolíte, paní předsedající, poslední věc. To je taková trochu citlivá záležitost. Arktida. Tam jsme měli několik různých pozměňovacích návrhů, několik různých koncepcí od e, úplného zákazu přes moratorium, e, vrtat tam až po určitý pozměňovací návrh, který byl nakonec přijat většinou v parlamentu. K úplnému zákazu offshoreových operací v arktické oblasti nedojde z jednoduchého důvodu, že tam nejsou žádné unijní vody. Takže tam někdo, mm, ten či onen dělá chybu. Takže tam nemáme žádnou právní způsobilost v této otázce. Nicméně Firmy, které by měly v úmyslu, případně tedy komunitární firmy, firmy z některého z našich členských států, které by chtěly začít působit eh, v mořích Artidy, musí mít účinné technické vybavení, aby byly schopny reagovat na mimořádné situace. Podařilo se nám zavést princip účinné reakce například na um, to, že e, nafta vyteče někde. Stejně jako se to děje. Únik nafty a zejména za velice obtížných, mimořádných podmínek, ať už z pohledu počasí, případně vůbec životního prostředí. To musí ta firma umět dokázat, ať už je to tedy na Arktidě, nebo někde ve Středozemním moři, nebo jinde. Prostě v, jakým, v jakémkoliv obtížném prostředí musí umět si poradit s dopadem, s důsledky jakýchkoliv nehod tohoto typu a pozastavit svou činnost a rovněž omezit dopady tohoto, této nehody na maximální, maximální možné míře. Takže tak to vypadá, paní předsedkyně. Samozřejmě jsme v neustálém kontaktu dnes večer eh, všechny zainteresované strany a zítra dopoledne doufám, že budeme mít velice úspěšnou další schůzku. Děkuji. Děkujeme panu Beletovi, který nás informoval s takovým zápalem během těchto sedmi minut. Příště vám dáme více času. Nyní pan Marinescu. A prosím, žádám vás, abyste byl stručnější během Galilea. Že zahájil jsem jednání s irským předsednictvím zcela eh, odlišně od předchozího předsednictví. Na dvou schůzkách jsme prošli celý text. Jsou zde pouze dvě věci, o kterých ještě nebylo rozhodnuto. Eh, Jedna se týká, jak se dovedete představit, eh, prováděcích eh, předpisů a předpisů přenesené pravomoci, to je poslední věc, kterou zbývá vyjednat. A ještě jedna z posledních, tedy ještě jedna věc, to je návrh parlamentu týkající se aplikací. Myslím si, že tady eh, rada přijde s určitým návrhem, po poradě s komisí ohledně toho, jaké prostředky budou alokovány na Galileo. Takže na příští, příštím technickém jednání, myslím, již dokončíme tato vyjednávání a poté budeme moci navrhnout trialog. Děkuji. Grazie, Mar- Děkuji kolegovi Marinesku za to, že jste byl tak stručný. A nyní. Já si nemyslím, že je mnohé co říci, protože došlo pouze k jednému eh, zasedání paní Riera Martorel, paní Carvalho nás budou informovat o horizontu. Eh, děkuji, paní předsedající. Já budu také stručná. Vážené kolegyně, vážení kolegové, co se týče nařízení pro program, eh, rámcový program Horizont 2020, tak vám chci říci, že trialog jednání pokračuje, ale máme obavy eh, Vzhled, máme obavy vzhledem k tomu novému eh, nařízení pro víceletý finanční rámec, protože to, tento pokrok může být eh, ohrožen a to se týká třístranných jednání. K tomuto tématu bych vám chtěla říci, že se svolali jednání na, jednání na technické úrovni a zatím se diskutovalo o článcích nařízení. Zdá se, že brzy, možná už tento pátek, se eh, dohodneme na vlastně všech těch článcích. Eh, parlament tady sehrává velice důležitou eh, úlohu v otázkách, které jsou pro nás klíčové, jako otevřený přístup ke zveřejnění, potom genderová otázka a zákaz diskriminace. Právě tyto otázky byly prodiskutovány na politické úrovni a zatím to probíhalo tak, jak řekla eh, paní předsedkyně, byly tři, dvě třístranná jednání. Ta první to bylo přiblížení a to druhé jednání to bylo pro důležité politické otázky. Kromě těch, o kterých jsme hovořili, tak také jsme se dotkli struktury programu, eh, parlament hájí dvě pozice, které jsou velmi důležité, a to je rozšíření účasti v rámcovém programu Odpovědná věda. Po prvním zblížení ohledně těchto témat, tak mohu říci, že Eh, co se týče obsahu, tak naše pozice se blíží pozici rady, ale pokud jde o umístění v tomto programu, tak zatím jsme nedospěli k žádné dohodě. Připomeňme si, že my hájíme vlastní místo pro tyto dva cíle, mít na to jasný rozpočet a diferencovaný. Co se týče rozpočtu, tak eh, jak jsem řekla, máme velké obavy. Návrh rady je neakceptovatelný. Já tady vidím velkou vzdálenost mezi tou rétorikou, kde se žádá o větší investice, investice do výzkumu a vývoje, abychom se dostali z krize a v rámci tohoto rozpočtového rámce, který se zdá, by snížil rozpočet pro Horizont 2020 pod ten původní návrh komise vážené kolegyně, kolegové, snížit to, dá to pod 80 milionů, to, těch 80 milionů se původně navrhlo, to by byl velmi negativní signál, který by se dotkl um, Eh, důvěryhodnosti Evropské unie a budoucího růstu a zvýšení konkurenceschopnosti, protože jakákoliv konečná dohoda o horizontu 2020 závisí na dostatečném rozpočtu. Nezapomeňme na to, že v tomto výboru jsme se zavázali k ambicioznímu rozpočtu a že naší povinností je ho hájit. To je vše. Děkuji, paní předsedající. Potom, jak budou postupně třístraná jednání pokračovat, tak vás budeme dále informovat. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo eh, paní Carvajo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych eh, poděkovala všem kolegům, zpravodajům, stěleným zpravodajům, také radě a komisi za dobrou spolupráci. Především vítám otevřenost irského předsednictví projednat Horizont 2020 jako balíček a přistupovala k specifickým programům, pro něž jsem zpravodajkou, eh, jako k součástem tohoto balíčku. Takže eh, spolu s Terezou Rero Madurel jsme současně dvou trialogů. První byl spíše zahajovacím, druhý už byl pracovním. A u specifických programů jsme eh, především identifikovali, jaká jsou opatření či body, které jsou stále otevřené, u kterých se naše stanoviska různí a přitom jsou to body důležité. Řekl, řekla bych, že to je jsou to především uh, umístění účastníků SNG se strukturálními fondy, eh, dále eh, podpora komise při nastavení priorit výzkumu a také umístění struktury věda pro pro společnost. Takže eh, já jsem eh, obeslala, my jsme obeslali tady dokument, eh, dokument objasňující stanovisko Evropského parlamentu ve všech těchto bodech předsedkyni a příslušným osobám. Dále chci ještě zúraznit poslední věc, o které hovořila Teresa Madurel. Domníváme se, že věc související eh, s výsledkem jednání o výsledném finančním programu. Potřebujeme tedy, chtěli bychom eh, silnější program s vyšším rozpočtem. Budeme velmi dopodrobná sledovat eh, vyjednávání o výsledném finančním rámci, postoj parlamentu, jednání s radou a doufáme, že budeme mít k dispozici vyšší rozpočet pro silný program, který Evropa tolik, tolik potřebuje pro růst a pracovní místa. Děkuji. Kolega Jeler, prego. Děkuji Děkuji, pan Eller. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že to je důležité. Je potřeba zdůraznit, že všechny politické skupiny v tomto výboru mají co říci k tomu, že se navrhuje krácení pilíře 1a a především pokud jde o výzkumné programy. Já ale musím zcela jasně říci, že Rada má svoje eh, vlastní cíle 2020 a my bychom měli vystoupit společně za to, že tento rozpočet není akceptovatelný. Co se týče eh, trialogu, tak eh, došlo k první konstruktivní výměně názorů. Eh, takže to jádro té pozice, administrativní eh, zjednodušení eh, time for grant, tak na tom se shodly všechny tři instituce. A existují odlišné názory na to, jak by se toho mohlo co nejlépe dosáhnout. A potom, jak bychom se měli orientovat na zainteresované strany, parlament vystoupil v tom smyslu, že bychom měli podpořit výzkum, univerzity, průmysl a zachovat, eh, eh, zkrátit eh, time to grant a fast track procedure. Já si myslím, že se o tom bude ještě muset intenzivně diskutovat a pro nás je velmi důležité, aby všechny ty pozice, které jsou klíčové pro parlament, tak aby to byly pozice společné všech zainteresovaných eh, stranách eh, v budoucím eh, programu Horizontu 2020. Takže tu pozici parlamentu podporují vysoké školy, i evropský průmysl, i také střední a malé podniky a také vědecká komunita. A já si myslím, že jakožto zástupci zainteresovaných stran, tak máme velmi dobrou pozici. Grazie. Bene, allora... Děkuji vám. tři minut, za tři minuty zahájíme hlasování. Ještě pan Kreutzmann, jestli souhlasíte, tak to necháme na příští zasedání, kde budeme mít více času, ale jestli chcete, můžete vystoupit nyní. Dobře, tak to necháme na příště, až budeme mít více času. Dobře, děkuji. To je všechno. Bene, allora possiamo cominciare. Dobře. Takže zahájíme hlasování. V našem výboru jsme umožnili, aby byl přítomen televizní tým, jak vidíte. začněme takovou eh, simulací eh, hlasování, abychom si ověřili, že ten systém funguje, takže prosím hlasujte. Testing vote. Check. Dobře. A 42, 43 hlasovacích lístků, ale 37 pouze hlasovalo, 37 hlasů. Dobře. Nyní budeme hlasovat o zprávě Chichester. Pane Chichester, prosím. Děkuji, že mi dáváte slovo. Takže Tady zneužiji trpělivost kolegů, abych krátce řekl, že jsem velice rád, že mohu všem oznámit, že jsme dosáhli shody s radou ohledně mandátu pro Enisu a chci poděkovat kolegům Stínům za jejich podporu v celém tomto dlouhém procesu, rovněž zaměstnancům, zejména Vina Tran, za velice intenzivní snahy, práci. Jsme vděční irskému předsednictví, že vše dovedlo do konce. Pár předchozích předsednictví se k tomu stavělo různě, kladlo nám, eh, házelo nám klacky pod nohy. Smlouvá, omlouvám se, že je to velice složité hlasování, ale snad si s tím kolegové nějak poradí. Děkuji. Dobře, pane kolego Chichester, A nyní budeme hlasovat o tomto návrhu transakce. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Schváleno. A nyní elektronické hlasování, definitivní hlasování. Můžete hlasovat. Votazione chiusa. Takže uh, ukončíme hlasování. Dobře, 47 pro, 1 proti, 0 se zdrželo. Takže tímto je schválena tato zpráva. Blahopřeji, pane Čičestre. A nyní legislativní rezoluce, prosím, můžete hlasovat. Elektronické hlasování. Končím hlasování. 48 pro, 2 proti, 0 se zdrželo, takže schváleno. A nyní zpráva Šankely. Je to trošku dlouhé, takže musíme se obrnit trpělivostí. 304, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 305, eh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Nyní to prověříme, protože mi to nebylo jasné. Takže 305, Rybik, pozměňovací návrh Rybik, 305. Jeden hlas od zelených je navíc. Dobře, uzavírám hlasování. 26 pro, 25 proti, 0 se zdrželo, takže schváleno. 306, pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Takže je to stejné jako předtím, takže to prověříme. Pozměňovací návrh 306. Prosím. Uzavírám hlasování. Pro 25, proti 26, takže teď se to obrátilo. Jak to, že ne? Mimo mikrofon někdo se vyjádřil? Omlouvám se. Prosím, zapněte si mikrofon. Eh, omlouvám se. Ale vidím, že moje hlasy se neobjevují v systému. Já mačkám tlačítko, ale ono se to neobjevuje. Nevím, co se stalo. Vy jste byl pro nebo proti? Pro. Byl jste pro. V obou případech. Takže vy jste hlasoval, ale nebylo to zaznamenáno v systému. Dobře, tak to prověříme, abychom si byli jisti. Zopakujeme hlasování. Raději všichni souhlasíme, že se hlasování zopakuje, můžete hlasovat. Uzavírám hlasování. 30 pro, 28 proti. Schváleno. 307, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 30. Pro, proti, zdržel se schváleno. 308. Pozměňovací návrh pro, proti. 310. Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 21, 311, 312 a 313 jsou identické, takže dohromady, kdo je pro, kdo je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 314, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 315, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 316 pro, proti, zdržel se, schváleno. 317 pro, proti, zdržel se, schváleno. 318 pro, proti, zdržel se, schváleno. 319 pro, proti. Zdržel se? Zamítnuto. 320, takže předtím 319, 320, musíme to prověřit. Pepe drop. Okay. Okay. Votazione chiusa. Dobře, uzavírám hlasování. 21 pro, 36 proti. Takže zamítnuto. 321 pro, proti. Zdržel se, schváleno. 322 pro, proti. Zdržel se, zamítnuto. Číslo 31 pro, proti zdržel se, schváleno. Pozměvací návrh 323, ne, chcete, aby se to zopakovalo? Takže budeme hlasovat znovu o CA31. Můžete hlasovat? Eh, Uzavírám hlasování. 33 pro, 24 proti. Zamítnuto. Ne? Paní předsedkyně se opravuje. Schváleno. Schváleno. Třista dvacet tři. Ano, ne? Nevím, co říká pan zpravodaj Kelly, ale 323 je schváleno jako doplněk. Musí se o tom hlasovat? Ano? Dobře. 323 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. E, transakce 32, takže schváleno. 33, transakce 33 pro, proti, zdržel se, schváleno. 329 eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 34 proti, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 332 pro, proti, zdržel se, zamítnuto společně 334, 335 a 336. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se, takže to ještě prověříme. Votazione chiusa. Eh, Uzavírá se hlasování. Schváleno. 38 pro, 20 proti, 337 pro, proti, zdržuje se schváleno. Favore, contrari. Takže kompromis 35 pro, proti, zdržel se schváleno. Hlasuj, můžete hlasovat. Votazione chiusa. Uzavírám hlasování. 37 pro, 21 proti, schváleno. Pozměňovací návrh 342 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. Fore. Máme to prověřit? Dobře, tak to prověřujeme. 342. Uzavírám hlasování. 15 pro, 44 proti, zamítnuto. Třista čtyřicet tři, kdo je pro? Proti? Zdržuje se, zamítnuto. 341 pro? Proti? zdržuje se, zamítnuto. 26 eh, pro, proti, zdržuje se, schváleno. 345 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 346 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 347 pro, proti, zdržuje se zamítnuto. 27 pro, proti, zdržuje se schváleno. 350 pro, proti, zdržuje se schváleno. Kompromis 36 pro, proti, zdržuje se schváleno. 351, pardon, 352 pro, proti, zdržuje se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 takže to bylo zamítnuto. A nyní budeme na další stránce 28 a 356 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. Ne? Omlouvám se, omlouvám se, já jsem se tady popletla. Takže 28 a 356 dohromady. Uzavírám hlasování 37 pro a 21 hlasů proti. Schváleno. Nyní 357 pro, proti, zdržují se, schváleno. Kompromis 37 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 360 pro, proti, zdrželi se, zdrželi se, schváleno. 361 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 362 pro, proti, zdržuje se, schváleno. Kompromis 38 pro, proti, zdržuje se, schváleno. Prověříme kompromis 38, můžete hlasovat. Končím hlasování. 37 pro, 23 proti, schváleno. 364 pro, pro, 3, 6, 4, kdo je pro, kdo je proti, zdržuje se, zamítnuto. 3, 6, 5, kdo je pro, kdo je proti, zdržuje se, schváleno. 366 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 367 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 368 pro, proti, zdržuje se, schváleno. Kompromis 39 pro, proti, zdržuje se, schváleno. Kompromis 40, prosím. Takže prověříme 39. Dobře, kompromis 39, můžete hlasovat. Uzavírám hlasování. 35 pro, 24 proti. Takže bohužel bez mikrofonu. 20. 25 je proti, říká paní předsedkyně. 34 pro. 24 proti. Když mě žádáte o ověření, i když je to pouze jedna osoba, tak já to tak udělám, to je moje pravidlo. Ale prosím, mějte někdy slitování. Kompromis 40 pro. Proti. Zdržuje se. Schváleno. 374 pro. Proti. Zdržuje se. Zamítnuto. 377. 375, pardon. Pro. Proti zdržuje se, takže to prověříme. 375. Končím hlasování. Pro 40, 20 proti, schváleno. 378 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 379 pro, proti, zdržuje se schváleno. Kompromis 41 pro, proti, zdržuje se schváleno. 382 pro, proti, zdržuje se zamítnuto. 383 pro, proti, zdržuje se schváleno. 384 pro, proti, zdržuje se schváleno. 31 pro, proti, zdržuje se schváleno. 385 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 386 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. Společně 387 a 388 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdržuje se, schváleno. Nyní eh, prověříme číslo 32, můžete hlasovat. Končím hlasování. 36 pro, 20 proti, schváleno. Společně 33, 389 a 390, kdo je pro? proti, zdržuje se, schváleno. 391 pro, proti, zdržuje se, schvál, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 35 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 394 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto společně 395 a 36 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 396 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdržuje se, schváleno. Kompromis 42 pro, proti, zdržuje se, schváleno. Kompromis 43 pro, proti, zdržuje se. Nyní to prověříme. Číslo 43, kompromis 43. Máme tady jeden hlas navíc od SID. Končím hlasování. 40 pro, 19 proti schváleno. 400 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 402 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. 40, 403 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. 404 pro, ano. 404 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. 405 pro, proti, zdržuje se, schváleno. Společně budeme hlasovat o čísle 40 a 406 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 408, ne, tak ta ne, ten ne. 408 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. Kompromis 34 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 412 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 415 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 46 kompromis pro, proti, zdržuje se, schváleno. 43 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 418 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 419 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 47 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 424 pro. 424 pro. Proti. Stržuje se. Schváleno. Dohromady 45 a 425 pro. Proti. Zdržuje se. Schváleno. 426 pro. Proti. Zdržuje se. Schváleno. Kompromis 48 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 4, 2, 7 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 4, 3, 4 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 4, 3, 5 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. 4, 3, 6 pro, Proti? Zdržuje se? Schváleno. 8 pro? Proti? Zdržuje se? Schváleno. 7 pro? Proti? Zdržuje se? Schváleno. 3, 440 pro? Proti? Zdržuje se? Zamítnuto. 1 pro? Proti? Zdržuje se? Schváleno. Dohromady 46 a 442 pro, proti, zdržuje se, schváleno. 444 pro, proti, zdržuje se. Dobře, tak to prověříme. 444 pozměňovací návrh. Chiusa. Vybírám hlasování. Ještě momentík, zamítno to. 443 pro, proti, zdrželi se. Přijato 445, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 49 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňující návrh 451 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňující návrh 49 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 454 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 455 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 496 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4, 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poznající návrh 458 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňující návrh 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 463 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 464 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 465 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 468 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 469 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 472 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 473 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 474 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 475 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 476 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, drželi se, schváleno. 677 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 678 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní společně 479 a 480 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 483 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 486 pro, proti, zdrželi se. No, nevím, ověřme si to. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to 8.40 k 11. Tady jsem si nevšimla, že to takto vypadá. 487 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 488 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 689 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní společně 60 a 490 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 55 pro, proti, zdrželi se, schválen. 497 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 499 pro, proti, Ne, opravuje se. Eh, předsedající hovoří, ne, 498 odpadá a proto jsme to přeskočili rovnou na 499 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 500 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní společně 501, 502. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 57 pro, proti, zdrželi se, schválen. 508 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ještě si to chcete ověřit, tu 508, prosím tak to uděláme. Votazione chiusa. Uzavírám hlasování a pouze 15 pro, 43 proti, tedy zamítnuto. Pozměňující návrh 67 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňující návrh 509 pro, proti, zdrželi se, schválen. 510 pro, proti, zdrželi se, schválen. 511 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 515 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 518 pro. Ještě okamžik. Eh, eh, e aprile. Bene, allora ci fermiamo un attimo, dobbiamo votare. Dobrá, takže ještě momentík. Já tady se dívám ve směru pana zpravodaje. Ještě bychom měli hlasovat o 69. Máte to? Našel jste to? Našli jste si to? Dobrá, takže po kompromisu 59, který byl stažen, následuje 69. A o ní se má hlasovat podle plánu. Takže o 69 se hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Chcete, abychom si to ověřili, tu 69, prosím. Votazione chiusa. Končím hlasování. 30 pro, 28 proti, tedy prošel dvěma hlasy. 518 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 519 pro, proti, zdrželi se, schválen. 521 pro, proti, ne. 520 padá, proto jsme u 521 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 527. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 528 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 529 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 530 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 531 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 532, 533, ty jsou totožné. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jako další 534 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 534, prosím. Votazione chiusa. Uzavírám hlasování. 24 pro, 34 proti. Je to tedy jasně zamítnuto. A jako další 535 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 536 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 537 pro, proti, zdrželi se, schválen. 530 4, 362 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 541 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 543 a 544 společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 547 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Ta sette. Votazione aperta. 567 zahají hlasování. Uzavírám hlasování. Prošel 32 hlasy k 28. 71 pro, proti, zdrželi se, schválen. 72 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní společně 568, 569 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 551 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 552 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 553 a 554 společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73. 557, 8 a 9 společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. 561 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 562 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 563 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 564 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 565 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 566 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 567 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 568 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 569 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 570 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 571 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 572 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 573 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 574 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 575 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 576 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 577 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 578 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 579 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 580 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 583 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 584 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 585 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 586 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 587 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 588 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A společně 77 a 580 6 říká paní předsedající pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti. Ještě jednou k 78 pro. Zahají hlasování. 78. Juze. Uzavírám hlasování prošel 31 proti. Kompromis 61 pro, proti. Zdrželi se. Schválen. 593 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 567 pro, proti, omlouvám se, říká paní předsedající. Myslela, měla jsem na mysli 597 pro, proti, zdrželi se, schválen. 602 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní společně 79, 603. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 604 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 605 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete, abychom ověřili 605, prosím. Zahajuji hlasování. Non votiamo perché è decadu. Nehlasujeme o tom, protože odpadla 605. Takže 605 nebereme v potaz vůbec. 80 a 606 společně. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 609 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 611 pro? Proti? Zdrželi se? To si ověříme. 611, prosím, hlasujte. Bene, votazione chiusa. Končím hlasování. 8 pro a 48 proti. Jednoznačně zamítnuto. 611. 612 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 62 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 63 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 64 pro, proti, zdrželi se, schválen. 621 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 622 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 623 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní společně 624, 25 a 626 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 633 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 635 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní společně 636, 637 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A společně 638, 9 a 640 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 68 pro, proti, zdrželi se, schválen. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 645 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 646 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 654 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 655 až 656 společných pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 657 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 658 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní společně 85, 659 a 660 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 662 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 663 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 664 pro, proti, zdrželi se, schváleno 665 pro, proti, zdrželi se, schváleno 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno 666 pro, proti, zdrželi se, schváleno 667 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 668 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 671 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 672 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 70 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní společně 603, 605. E, pro, proti, aha. Takže to nám odpadá. Dobře, výborně. A proto rovnou k 677 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 678 pro, proti, zdrželi se schváleno. 679 pro, proti, zdrželi se schváleno. 680 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 681 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 690, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 701, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, Zamítnuto číslo 703, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis číslo 75, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Poznací návrh číslo 93, 706 a 707, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 709, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 710, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 711, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 713, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 715, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 94 a 716 naraz. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 76, kdo je pro, proti, zdrželi, zdrželi se. Ověříme si to. Takže kompromis číslo 76. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 32 hlasů pro, 27 proti. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 723, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 724, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 725, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 77, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 728, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 729, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 730, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 731, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se,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 737, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 738, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 739, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 740, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 741, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 742, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 743, 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 745, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 746, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 78, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čís, kompromis promiňte, poznací návrh číslo 747, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis číslo 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, číslo 751, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 752, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, číslo 753, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 754, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 755, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 101, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 102, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 103, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 760, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 106, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 761, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 762, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 763 pro, proti, zdrželi se, přijato. 764, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 765 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 766, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 767, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 768, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 769, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 770, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 771, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 773, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 80, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 777, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 778, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 780, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 781, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 782, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 783, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 784, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 81, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 787, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 788, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 789, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 82, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 791, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 792, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 793, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 794, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 795, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 111, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 796, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 797, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 798, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní vezmeme naraz číslo 799 a 112, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. E, číslo 800, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 801, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 83, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 803, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 114, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 804, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 115, kde je pro? proti, zdrželi se, přijato. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 117, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 806, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 807, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 808, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 809, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato 8, a nyní naraz. 810 a 811, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 813, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 814, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 815, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 818, kdo je pro? Proti, zdrželi se Přijato. 809, 119, je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 816, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 817, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 818, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 819, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 120, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 820, kdo je pro, proti, zdrželi se Přijato. 821, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 121, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 84, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Poznací návrh číslo 822, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 825, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 826, 827 naraz, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 828, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 829, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 830, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 831, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 832, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 833, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato, přijato. 834, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 835, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 837, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 839, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 85, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 843, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 844, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 845, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 846, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 847, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 848, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 849, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 8, 123, 123, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 851, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 852, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 853, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 856, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 855, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 857, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 8, kompromis číslo 89, říká předsedkyně. Omlouvám se, 86, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 87, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kom- a nyní naraz číslo 866 a 67, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 868, kdo proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 88, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 871, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 872, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 125, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 874, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 875, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 126, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, 145 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato, 146 pro, proti, zdrželi se, přijato, 147 pro, proti, zdrželi se, přijato, 148 pro, proti, zdrželi se, přijato, 149 pro, proti, zdrželi se, přijato, 150 pro, proti, zdrželi se, přijato, 151 pro, proti, zdrželi se, přijato, 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 879 pro, proti, zdrželi se, přijato. Naraz 880 a 881 pro, proti, zdrželi se, přijato. Totožné 882, 883 pro, proti, zdrželi se, přijato, zamítnuto. 884 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 156 a 885, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 886 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 887 pro, proti, zdrželi se, přijato. Naraz 157 a 888. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 89. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 895. Kdo je pro? Proti. Opakuji, 895. Kdo pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 896 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 897, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 898, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 899, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 900, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 901 pro, proti, zdrželi se, přijato. 902 pro, proti, zdrželi se, přijato. 903 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 904 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 905 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. 906 pro, proti, zdrželi se, přijato. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 908 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní naraz 909 a 910 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 900 12, kde je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 914, kde je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis čís, pardon, 916. Moment, Musíme změnit pořadí. Kompromis 90, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní poznací návrh. Číslo 916 odpadl, takže postupíme dále k bodu 917. Návrh 917, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 165 pro, proti, zdrželi se přijato. 167, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 168, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Co si přijete, abych ověřila? 168. Dobrá, ověříme výsledek u 168. Hlasujte prosím o 168. Konec hlasování. 28 pro, 29 proti.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 Přijato 174, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 175, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 176. 176, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 178, kde je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 183, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100, přijete si ověřit 183, dobrá. Hlasujte, prosím. Možná máte zase pravdu a zmílila jsem se. Konec hlasování. 34 pro, 18 proti. Takže jsem to spočetla správně, ale vyslovila špatné slovo. Takže to byla 183, to znamená, že nyní jsme u 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Poznací návrh číslo 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 187. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 189 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pardon, to bylo 191. 192 není pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, přijato. A 194, ano, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 195 a 197 naraz pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se přijato. 196 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 204 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo čtyři, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo devět pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo deset pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Takže ověříme si kompromis číslo 10. Hlasujte, prosím. Votazione chiusa. Hlasování je ukončeno. 27 pro, 32 proti, takže kompromis 10 je tímto zamítnut. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pardon, 211 opravuje paní předsedkyně. Nejdříve musíme hlasovat o 211 protože kompromis 10 byl zamítnut. To, už jsme o tom hlasovali a bylo to zamítnuto, takže 212 pro, proti, zdrželi se zamítnuto také. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 213 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 214 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 215 pro, proti, zdrželi se, zamít, přijato. 216 a 217 naraz. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 218 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 219 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 226 pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 14. Pro, proti, strželi se, přijato. 229 pro, proti, strželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 232 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 233 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 234, 235, pardon, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, kompromis přijat. 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 241 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 242 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 243 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 252, 253 a 254. Tyto pozměňovací návrhy naraz pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 255 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Zamítnuto. 22 kompromis pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 24 pro, proti, zdrželi se přijato. 263 pro, proti, zdrželi se přijato.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 270 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 271 pro, proti, zdrželi se, přijato. 272 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zamítnuto. 274 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 276 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 277 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 278 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 280 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 281 pro, proti, zdrželi se, přijato. 282 pro, proti, zdrželi se, přijato. 284, eh, protože vypadl kompromis, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 285 pro, proti, zdrželi se, přijato. 286 pro, proti, zdrželi se, přijato. 287 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 280, 288 pro, proti, přijato. 289 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 290 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 291 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 294 a 295 naraz pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 290 297, protože vypadl kompromis. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 303 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme definitivně hlasovat. Jmenovitě, prosím. Votazione chiusa. Eh, hlasování končí. 33 pro, 24 proti, jeden se zdržel. Blahopřeji panu zpravodaji a děkuji vám všem za vaši trpělivost. A paní Cikau. Președinte, aș vrea să Aș vrea să felicit... Děkuji. Já bych ráda poblahopřála zejména administrativním pracovníkům u těch všech eh, frakcí, kteří nám pomáhali. Odehrála se celá řada schůzek a zároveň s politováním chci konstatovat, že způsob, jak jsme spolupracovali, nebyl nejvhodnější. Hlasovací seznam ještě byl pozměněn večer, některé kompromisní návrhy byly staženy a vidím, že i když některé politické skupiny spolu podepsaly určité kompromisy, tak dnes nakonec hlasovali proti nim. To tež by platilo u jiných pozměnčí návrhu, kde některé stáhly a tak dále, kolegové. Tedy u té pracovní metody musím říci, ne vše bylo optimální, takže paní předsedkyně společně s koordinátory do budoucna prosím nasaďte nějaké časové lhůty pro nějaké změny na poslední chvíli u těch hlasovacích seznamů. Ještě děkuji jménem socialistů za veškerou práci, kterou jste do toho vložil. Děkuji, paní Dikau. Pane Kelly, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Já bych nejdříve rád poděkoval kolegům za um, to energii, kterou se do toho vložili, um, za to, jak byli schopni hlasovat u všech těch pozměňovacích návrhů a rovněž děkuji za takto velice efektivní způsob, jakým se to vedla paní předsedkyně a rovněž Pilar, která byla takovým klíčovým poradcem a rovněž všem, kteří byli součástí toho projektu, že se nám podařilo vše dát nakonec dohromady, přestože jsme byli v časové tísni. My jsme přece tím vedoucím výborem, co se týče stanoviska pro diskuse, které se odehrají na půdě Libe. Takže bylo důležité, abychom s tím přišli včas. Museli jsme pracovat dokonce i v zeleném týdnu. Některé kompromisní návrhy byly nakonec staženy, ale samozřejmě na to mají kolegové nárok. Takže přestože nás tlačil čas, to byla velká potíž, tak se odehrálo celá řada diskusí, stínoví zpravodajové pracovali velice houževnatě a nyní konečně máme jasné stanovisko, což jsme potřebovali. Vystoupit s něčím a já chci poděkovat všem, který se to týká. A ještě jedna věc, kterou bych zde rád přednesl. Totiž já jsem nezavíral dveře před nikým. Vyslechl jsem všechny. 200krát jsem te sešel a vše jsem bral v potaz nemůžete říct, že eh, bych někoho nevyslechl. Pokud to bylo relevantní, tak jsem to do toho zapracoval. To se týká velkých firm, malých středních podniků, kolegů, zaměstnanců komise, jiných hráčů na trhu. Znamenitá příležitost pro mě a myslím si, že vše nakonec proběhlo eh, přece jenom s určitým s určitým smyslem pro improvizaci a zároveň eh, s velkým s velkou angažovaností a děkuji všem. A e, koupím vám nějaký ten, tu pintu Guinnesse, pokud e, budete svolní. Děkuji, pane kolego. Chci připomenout kolegům, členům tohoto výboru, že další zasedání se odehraje 18. března odpoledne a ještě 19. března celý den. Ještě bych rovněž ráda všem připomněla, že se bude ve čtvrtek 21. února konat seminář od 15 hodin s osmi kandidátskými zeměmi, případně potenciálními kandidátskými zeměmi a pokud si přijete, tak se můžete i toho semináře zúčastnit.